Meine sehr verehrten Damen und Herren. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás dnes dopoledne eh, přivítal srdečně na druhé části zasedání právního výboru Evropského parlamentu. Je mimořádnou ctí, že mezi námi dnes mohu eh, mezi námi přivítat eh, pana Žaka Barota a komisaře a místopředsedu Evropské komise. Jsme velice rádi, že jste mezi nás e, přišel na prvním našem zasedání, abyste nás informoval o e, aktuální činnosti komise. Máme celou řadu věcí, které jsou opravdu aktuální a které pro nás jsou velmi důležité. Poukažme jenom na stokholmský program jako příklad, ale také bychom měli říci, že doufáme, že komise v dohledném času e, předloží v svůj návrh k dědictví a k závětím. Mm. To nás také velice zajímá, takže dávám slovo a těšíme se na to, co nám řeknete. Président, cher euh, Klaus Lene, je veux d'abord euh, vous féliciter de... Milý pane předsedo, pane Lenné. Blahopřeji vám k tomu, že jste se stal předsedou tohoto eh, výboru a chtěl bych také poblahopřát všem poslancům, eh, těm, kteří zde byli za minulého funkčního období i těm novým, chci blahopřát ke zvolení. Je třeba, abychom pokročili vpřed eh, s myšlenkou Evropy práva. To je tedy myšlenka, kterou nacházíme mezi řádkami eh, stokholmského programu. Stokholmský program je no, samozřejmě eh, velice důležitý. A já bych chtěl eh, to zde připomenout, protože se jedná o opravdu klíčový moment ve vývoji Evropské unii. Stokholmský pro- program by měl být přijímán na radě ke konci roku, eh, a to tedy v průběhu švédského předsednictví. A já bych chtěl vzdát hold švédskému předsednictví, eh, které usilovalo právě o přípravu eh, tohoto programu, aby mohl být přijat. Rád bych znal vaše návrhy, vaše připomínky k tomuto programu. Především jsme chtěli, aby srdcem programu byl občan. Občané se musí vypořádávat s mnoha výzvami. Více než 8 milionů evropských občanů žije v členském státu, který není jejich rodným státem. A objevují se problémy e, s občanskoprávní oblasti a budou e, narůstat. E, jedno dědické řízení z deseti má mezinárodní dosah, přeshraniční dosah. Pak je tu trestně právní oblast, počítačová kriminalita se rozvíjí, 1500 internetových eh, obchodních i neobchodních stránek eh, předkládá pedofilní obsah. Evropská unie je důležitou transitní oblastí 1637 eh, možných eh, míst vstupu do Evropské unie otevírá obrovské možnosti a více než 100 milionů osob každoročně prochází Evropskou unii. Dnes více než 18 milionů občanů třetích zemí se nachází v Evropské unii. Je to, jsou to 4 celkové populace. Tak tedy vypadá kontext Evropy, která je otevřená, v níž žije stále více mladých lidí, kteří pocházejí z jiné země, než ve které v současné době žijí. A v této souvislosti tedy je třeba, aby stokholmský program byl skutečně ambiciozní. Hm, stokholmský program obsahuje čtyři hlavní kapitoly. Podpora občanských práv, to znamená tedy Evropu práv. Druhá kapitola je usnadnit život občanům. Třetí pojednává o Eh, Evropě, která chrání. A čtvrtá kapitola se zaměřuje na zodpovědnou a solidární společnost v oblasti imigrace a azylu. Já budu opravdu velice schematicky zmiňovat, pane předsedo, protože chci spíše se věnovat diskuzi. Omezím tedy svůj projev. Jak tedy podporovat práva občanů? Je tu eh, problém s respektováním eh, soukromí eh, osobních informací. Je třeba chránit osobní údaje ve světle nových technologických směrů a dalších kroků technologického vývoje. Občanství znamená také účastnice voleb. Je třeba podporovat volební kampaně, a to tak, aby se volební kampaň soustředila na evropskou debatu. Budeme muset přemýšlet pravděpodobně ve všech členských státech o e, tom, jak se připravovat na další evropské e, volby. To je delikátní e, věc, ale je třeba o ní hovořit. Občanství, občanská práva znamenají také to, že občan má právo na určitou ochranu. Například, když se nachází v zahraničí. Potřebujeme tedy koordinační, koordinovaný systém konzulární ochrany, který bude umožňovat takovouto ochranu. Eh, jak jsme například eh, viděli, že zapotřebí v případě atentátu v Bombeji. A ještě bych chtěl eh, dodat, že v rámci budoucí Lisabonské smlouvy bude zapotřebí, aby Evropská unie se připojila k Evropské úmluvě o lidských právech, což nám umožní, aby judikatura Soudního dvora a e, Evropského soudu pro lidská práva lépe konvergovaly. I vy určitě budete mít nějaké návrhy a nápady, jak e, e, lépe ještě posílit tuto příslušnost k Evropské unii u občanů. A potom, jak už jsem eh, říkal, jedná se o tedy samotný život občanů. Zde úhelným kamenem je vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v jednotlivých členských státech. Je třeba eliminovat exekvatur A také je zapotřebí, aby soudci byli eh, lépe informováni, vzděláváni, aby lépe znali eh, nové nástroje a postupy používané v Evropě. Polovina soudců a státních zástupců eh, v Evropské unii by se buď měla účastnit nějaké výměny s jinými státy, anebo být eh, vzdělávána v eh, evropských aspektech eh, soudnictví. Například by to bylo proveditelné v rámci projektu Erasmus. Co se týče vzájemného uznávání soudních rozhodnutí, měly by se stát zvyklostí a proto právě potřebujeme tedy lepší vzdělávání um, právníků. To je téma, které mi opravdu velice leží na srdci a já bych si přál, aby pravidelně byly hodnoceny eh, politiky Evropské unie v oblasti spravedlnosti. V trestně právní oblasti je třeba se zabývat hmotným právem, které se týká závažných trestných činů. Některé velmi závažné trestné činy by neměly eh, by, by neměly být tak rozdílně definovány, je třeba, aby byly definovány obdobným způsobem, aby eh, vše bylo schůdnější. I Justice bude velikou příležitostí. Je to první, part, první portál, eh, který takto bude působit a měly být k dispozici do konce roku. A doufáme, že i Justice budeme moci využívat například u evropského platebního rozkazu a nebo u řešení bagatelních nebo drobných soudních sporů. Pak to jsou eh, všechny ostatní aspekty, které se týkají občanskoprávní oblasti. Chtěli bychom postupně eliminovat veškeré podoby ehm, mm, dalšího uznávání nebo legalizace aktů mezi členskými státy. Také bychom si přáli, aby byly lépe vykonávána soudní rozhodnutí. A přejeme si mít eh, jednotný evropský postup pro eh, konfiskaci eh, bankovní. Chceme se zabývat také smluvním právem je třeba přejít k režimu, který bude specificky evropský a fakultativní eh, pro eh, podniky. Bude to takzvaný 28. režim. Je třeba racionalizovat smluvní právo. Teď jsem tedy hovořil o Evropě eh, spravedlnosti a práva. To je zapotřebí, aby eh, občané měli jednodušší život, eh, aby byly uznávány dokumenty potvrzující občanský stav. Je třeba, abychom se zabývali dědictvím, dědickými řízeními, abychom zjednodušovali eh, oblast rozvodů. To je tedy Evropa, která se zabývá občanským právem a právě v této oblasti musíme tedy postoupit vpřed. A to i takovým způsobem, aby Evropa chránila svého občana. Chceme vypracovat strategii vnitřní bezpečnosti, abychom mohli bojovat proti organizované trestné činnosti. Je třeba zdokonalit policejní spolupráci, i spolupráci v trestně právní oblasti, i um, zprávu hranic. Je třeba, abychom měli strukturu, která nám umožní lepší eh, svobodu pohybu informací. Musíme se snažit využívat ty též eh, systémy společně například. Například eh, Bezpečnostní kamery se projevily jako eh, důležitý faktor zvyšování bezpečnosti, ale je zapotřebí určité standardizace. Ta by byla opravdu užitečná. Co se toho týče, eh, zjišťujeme, že členské státy zarytě brání své vlastní systémy my chceme vytvořit fond pro vnitřní bezpečnost, který by stimuloval eh, takovouto společnou standardizaci. I na to potřebujeme eh, projekt Erasmus, který bude zaměřen na policisty. Podařilo se nám eh, prosadit evropský zatýkací Eh, rozkaz a teď ještě potřebujeme evropský rozkaz k zajištění důkazů. nás bude analogická právům občanů EU. Evropská unie potřebuje správným způsobem také řídit znovu sjednocování rodin. A takto koordinovat snahy členských států v oblasti imigrace. To platí tedy pro legální přistěhovalectví. Ohledně nelegálního přistěhovalectví. Tam už máme nástroje, je třeba je správně používat a tvrdě vyjednávat se zeměmi původu či tranzitu. To je takzvané eh, spojedné řízení imigrace které se staví nelegálnímu přistěhovalectví. A tím se dostávám také k azylu. Potřebujeme jednotný eh, postup při azylovém řízení. Potřebujeme jednotný status pro žadatele o azyl. Na komisi jsme se včera zabývali režimem koordinace, znovu usazování uprchlíků. Eh, kteří jsou schromážděni ve třetích zemích. Musíme se snažit eh, pomáhat těmto třetím zemím, aby mohli Eh, důstojným způsobem přijímat eh, tyto uprchlíky. Zejména s ohledem na velice zranitelné osoby. To jest Evropa díky solidaritě členských států bude moci využívat eh, mm, bude moci využívat v rámci EU tedy e, postup pro usazování imigrantů, chlíků. V případě, že některé členské státy e, zažívají závažné problémy s migrací. A také třeba, abychom se zabývali tedy znovu usazováním um, uprchlíků v dalších zemích. Samozřejmě, že tu je ještě celá řada dalších eh, úvah eh, a dalších kroků, eh, které bude zapotřebí provést, aby byl hotový stokholmský program, který navazuje na hákský program. A komise za svého dalšího mandátu by to měla provádět v v úzké spolupráci s Evropským parlamentem. Eh, podle Lisabonské smlouvy se eh, máte stát eh, rovnocenými partnery při rozhodování, protože půjde o postup spolurozhodování. A já jako komisář mohu říct, že když komise a parlament dokážou pro prosazovat mm, evropské zájmy, mohou dosáhnout velkého pokroku i pro ty členské státy, které zatím váhají v určitých oblastech. Je pravda, že bez porušení subsidiarity nebo, nebo suverenity státu můžeme přinést takto přidanou evropskou hodnotu. A teď jsem otevřen dialogu s vámi, který bude nepochybně plodný. Vielen herzlichen Dank, Herr Kommissar. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Já myslím, že to, co eh, eh, říkáte, ukazuje, že eh, je před námi ještě velký kus práce a že v tomto výboru se nemusíme obávat, že bychom v nadcházejících měsících byli nezaměstnaní. Máme před sebou bohatý program a víme, že rozvoj Evropské unie a spolupráce v oblasti otázek vnitra a spravedlnosti v to je věc, která začala poměrně pozdě a e, také trpěla určitými institucionálními problémy. I dodnes trpíme e, problémem e, principu jednohlasnosti a spolurozhodování a já doufám, protože už brzo bude konečně ratifikována Lisabonská smlouva, aby se všechno mohlo dynamičně vyvíjet. Jedno je totiž pravda, když se podíváte na Eurobarometr a na další průzkumy veřejného mínění, Eh, a na to, co lidé říkají, kde by EU měla opravdu jednat, tak jsou to všechno tyhle ty eh, věci eh, vnitra, věci, které se týkají přímo lidí. Takže já vám mnohokrát děkuji a nyní dám možnost kolegům s ujmou stanovisko a položit otázky, takže kolegyně Volis, prosím. technisches Problem. Máme technický problém, to vypadá. Die hier vorne funktionieren. Also ich mein... Tady ty mikrofony uh, fungují tady vepředu, takže eh, kolegyně, nechcete si eh, vzít můj mikrofon prostě? Nevím, jak bychom to jinak udělali, než eh, se to spraví. Ah. No? Yes. We have power. Tak, už se nám to rozběhlo. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, za vaši prezentaci. Eh, Je mi potěšením vás zde uvítat a mm, děkuji vám také za eh, celý ten program, který jste nám představil. Vy jste už na konci svého mandátu, nicméně vypadá to, že jste eh, udělal přípravné práce, ze kterých se budeme moci odrazit. Já bych se ve svých připomínkách chtěl soustředit na oblast kterou jste označil jako zjednodušování každodenního života občanů. To je eh, věc, která pravděpodobně se nejvíce týká a práce tohoto výboru. A chtěl bych eh, zdůraznit eh, rozdíl mezi tím, jak se k tomu stavíte vy a debatou, poměrně podrobnou debatou, kterou eh, náš výbor včera vedl ze švédskou ministriní spravedlnosti. Myslím si, že tady je hodně eh, velký rozdíl v důrazu, o kterém bychom měli vědět. Myslím si, že ten popis váš toho, co chceme udělat na zjednodušení o životu občanů a váš důraz na občanské právo byl mnohem eh, výraznější, mnohem podrobnější a pravděpodobně více v souladu s prací tohoto výboru. Myslím si, že to je tedy eh, naš, náš cíl, že stokholmský program by opravdu měl obsahovat nějakou dlouhodobou perspektivu pro občanské právo. Švédské předsednictví předpokládám eh, udělá velký kus práce eh, v rozpracování těchto otázek v nadcházejících měsících. A Ovšem já si myslím, že se jedná pouze o rozpracování, ale nikoli o jasné pojetí dlouhodobé budoucnosti. A asi víte, že když se člověk podíváte eh, na zprávu vašeho krajana Alana Lamaziera o celé eh, té otázce občanství a občanských a hospodářských práv, které se nás týkají, tak my bychom byli rádi, kdybyste se na tohle zaměřovali mnohem více. Vy jste mimochodem zmínil eh, to, že celá řada občanů mohla trpět Eh, hospodářskou krizí eh, způsobenou činností bank nebo v důsledku činnosti bank. Ovšem, jak za to budou kompenzováni eh, v přeshraničním styku? To jsou věci, které když jednou ošetříme, tak díky nim zapojíme občany do Evropy více. Občané se více budou dívat na Evropu. Obracet se na Evropu budou. Já vám věřím v tom, co děláte, nicméně eh, ta stěžádost nebo eh, to nadšení pro eh, občanské právo z našich dvou institucí by mělo opravdu být přeneseno i na radu. Děkuji, pan kolega Esperony. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat panu komisaři za tento postoj k tématům z vaší kompetence. Témata spravedlnosti nebývají naštěstí každodenním chlebem občana, spíše Spíše se musí občan potýkat s dopravou než se spravedlností, nicméně i spravedlnost se dotýká jeho života. Já velice pozorně poslouchám pokaždé, když pan komisař hovoří o přistěhovalectví, zejména ehm, v souvislosti s posledním aktem, který se týká reinstalace, tedy znovu usidlování azylantů. Je třeba jasně vědět, jak, bude, jak má fungovat tento plán, ale myslím, že mm, už teď obsahuje hodně pozitivních prvků. Eh, tohoto eh, tématu se týká moje další poznámka. Chci připomenout, že podle mezinárodní dohody mezi Itálií a Libií, která eh, mm, platí několik měsíců, jsou na Eh, moři doprovázeni zpět nelegální přistěhovalci. A já bych se chtěl zeptat, jak je možné, že pokaždé, když dojde k takovémuto doprovození zpět, vaše služby pokaždé eh, kladou dotazy, ačkoliv ta, tyto postupy jsou eh, řízeny stejným způsobem, pokaždé žádné žádné, žádná z těch akcí nemá jiný charakter od té předchozí. Eh, jedná se vždy o stejně provedený úkon. A chci se vás tedy zeptat, zda na základě hm, dosavadních údajů získaných od italských či jiných eh, úřadů vyplývá, že by italská strana při tomto znovu doprovození do eh, země původu nějakým způsobem porušovala právo Evropské unie. Schön, Frau Kollegin Lichtenberger, bitte. Děkuji, paní kolegyně Lichtenberger. Děkuji, eh, pane komisaři. Já jsem velice rád, že se opět eh, takto setkáme. Předtím to bylo v dopravním boru, teď tady. Mám několik podrobných otázek. Já s vámi zcela souhlasím, že otázka a práva na internetu a kyberprostoru je samozřejmě otázkou ochrany soukromí a na jedné straně a na druhé straně v ochrany osobních údajů před ilegálním obchodem nebo obchodováním. Ta ochrana to je věc, kterou musíme zajistit na evropské úrovni. Vy jste také se dotknul je otázek pedofilie, mm, financování teroru a, a jeho potírání na internetu. A já si myslím, že tady hlavní věcí v této otázce bude vzdělávání našich exekutivních sil v tomto sektoru. To musí být internacionalizováno. To je velmi nutné. Je třeba také, abychom měli zvláštní vyšetřovací skupiny, které se budou klasicky zabývat touto oblastí. Je to velice technicky náročné, náročné pole a myslím si, že i eh, v globální oblasti tady musíme spolupracovat mnohem intenzivněji, protože dnes je tak eh, snadné přesunout domovskou stránku z jedné adresy na druhou, že eh, ta každodenní kriminalita potom je opravdu relativní, relativně snadná. A ještě bych eh, potrhla jednu věc. Musíme veškerými opatření, nebo při veškerých opatřeních eh, mít na paměti to, eh, že musíme zabránit vzniku stínové sítě, abychom, měli, abychom neměli legální kybernetický prostor a pod tím nějaký nelegální, do kterého už bychom se vůbec nedostali. Myslím si, že ehm, tím se musíme opravdu zabývat. Potom pokud jde o ta dozorová opatření v internetu, tam si myslím, že to, co jste říkal k ochraně prezumpce neviny, je velice důležitá. Protože pokud jde o objem Eh, stávajících datových toků máme eh, celou řadu sledovacích screeningových metod, ale eh, je jasné, že rybu ve špinavé vodě nechytíš, takže musíme vytvářet nové postupy. A tady už se dostáváme i k těm sledovacím kamerám, o kterých jste hovořil. Já si myslím, že tady nas, narážíme na skutečné obrovské problémy, protože některé členské státy eh, mají eh, tu citlivost nastavenou eh, různě, na nejvýš různě vůči dozorování nebo sledování kamerami a nahrávání těchto záznamů. To, co v Německu a Británii je každodenní skutečností, v podstatě na veřejnosti člověk nemůže jít do veřejného prostoru, aniž by se na něj dívalo 15 eh, soukromých nebo veřejných kamer, tak eh, tam jde o eh, to povědomí toho, jestli ten materiál je zneužitelný nebo ne. A já si proto myslím, že opravdu by bylo vhodné, kdybyste tady v tomto si dali nějaké úkoly. Potom je tady otázka ochrany. Tady s vámi souhlasím, že Eh, je tady problém individuální ohrožení než eh, rizika eh, půjčování. Vždycky tady máme takovou věc, která se týká žen, pokud jde o nucené sňatky, nebo o etnické pronásledování, nebo břízku. To jsou rizika daná v daných zemích, kdy jde o život. Takže i já bych byla proto, abychom se drželi určitého principu, protože naším cílem je jednotné azylové řízení, protože si nelze představit, eh, co vznikne, když eh, se eh, jednotlivé státy v tomto nějakým způsobem přebíjejí, trumfují. Máme tady uh, uh, Ehm, potom eh, v azylové právo, eh, podle kterého eh, byla zachráněna celá generace Evropanů, dnešních Evropanů po válce. A na to nesmíme zapomínat. Tady musím bohužel se pustit do kolegy z Peruniho. Abychom nezaměňovali migraci a azyl jenom tak volně. To si nesmíme dovolit. Potom je tady eh, to, co říkal pan eh, Berlusconi eh, k zákazu komentování. K jednotlivých událostí v jednotlivých zemích. To si myslím, že je na nejvíc problematické. A poprosím vás, abyste se k tomuhle také nějak tady postavil, protože si myslím, že takhle to přece nemůže být aby komisaři dostávali eh, zákaz se vyjadřovat, protože se možná eh, nebudou vyjadřovat v souladu se stávajícím premiérem. A teď eh, svoboda pohybu. Tam máme vždycky velké problémy. Já bych vás poprosila, abyste nám řekl, jaká opatření v této problematice pokud je o omezení eh, svobody pohybu, eh, jaká opatření plánujete na to, abyste zabránil eh, možným popis porušením práva. Děkuji vám. A prosím, ještě dodává paní Echtenberger, pro občany je teď hlavním tématem, jestli se bude trestat finanční kriminalita v souvislosti s finanční krizí. Na to se mi ptají všichni lidé v osobních rozhovorech pokud tam nejsme akceschop, nebudeme akceschopní, tak nebudeme moci být důvěryhodní v jiných oblastech. Já se omlouvám, že s tím ještě takhle sem skáču, protože na tohle se lidé v Evropě vždycky ptají. Vždycky samozřejmě musíme eh, eh, jednat podle eh, stávajícího trestního práva, protože nemůžeme připustit retroaktivitu. Paní kolegyně Odenburg. Děkuji bardzo, paní předsedající. Chtěla poděkovat e, panu komisaři. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat také panu komisaři za jeho vyčerpávající poznámky. Je to skutečně ambiciozní, zajímavý plán práce. A ráda bych se zeptala, o jakém časovém období uvažujete, co se týče implementace? Má to být zasazeno do dalšího finančního rámce, což by znamenalo určitou alokaci finančních prostředků. Myšlenka prosazování občanských práv v rámci Evropské unie je nesmírně zajímavá a chválihodná. Nicméně nevím, jak je to ve starých členských státech, ale nové členské státy si ještě příliš neuvědomují svá práva. Z tohoto důvodu bych se vás ráda zeptala, zda plánujete nějaké aktivity nebo zjištění, kolik občanů v posledních evropských volbách mohlo plně využít práv evropského občanství, hlavně těch, kteří žijí v zahraničí, tedy v jiných členských státech. To by bylo velice zajímavé. Srovnat do jaké míry si tyto občané uvědomují svá občanská práva. Dále, pane komisaři, bych se chtěla zeptat na to, jak členské státy přistupují k tomuto ambicioznímu plánu v rámci Rady. V každodenní práci některé členské státy tvrdí, že mají lepší právní systémy, lepší zákony a v podstatě jsou proti harmonizaci evropského práva. Také se mi líbí, že pan komisař zmínil otázku harmonizace evropského práva a také lepší pochopení interpretaci a lepší přístup po občanů k evropským normám. Pokud prosadíme určité postupy v občanskoprávním systému, tak to bude znamenat, že Evropská unie, průměrný evropský občan si uvědomí, že stojí za to mít evropský projekt a být evropským občanem. Zcela jistě to usnadní občanům život v Evropské unii. Na závěr bych se ráda zeptala komisaře na otázku přístupu například ke štokholmskému programu. Jestli jsou tady nějaké hmatatelné výsledky, jestli je tady například dispozici nějaká elektronická databáze, ten plán je velice zajímavý, velice ambiciozní a na naší straně zcela jistě budete mít eh, podporu. Bylo by opět eh, zajímavé získat více informací o tomto plánu. Děkuji kolegyně Wikström. Now, now it's working. Tak så mycket, herr president. Och jag vill också... Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat panu komisaři Baratovi za jeho nesmírně zajímavou prezentaci. Prezentaci především štokholmského programu. Tento program je možná jedním z nejdůležitějších, který jsme kdy měli. Evropská unie skutečně může zajistit pokrok v celé řadě oblastí. Můžeme tímto způsobem prosadit občanská práva, můžeme zajistit, aby soukromý život evropských občanů byl chráněn. Myslím si, že je důležité zaměřit se na otázku žadatelů o azyl. Neustále hovoříme o solidaritě, ale já mám pocit, že často hovoříme o solidaritě vzájemně mezi jednotlivými členskými státy. Ty by si měly projevit solidaritu. Ale co se týče solidarity vůči žadatelům, tak ta je ta je explicitní. Já bych eh, vás požádala, abyste se vyjádřil i k této otázce. Myslím si, že není spravedlivé, že v takovémto dokumentu, jako je štokholmský program, eh, necháváme prostor určitým negativním interpretacím. To znamená, že tam není solidarita vůči žadatelům o azyl. Tam to musí být explicitně vyjádřeno. Není tedy spravedlivé, aby lidé, kteří hledají azyl v Evropě, Eh, kteří často přijdou o život eh, v chladných vodách moří eh, se nepodaří dosáhnout přístavu na půdě Evropské unie, tak podle mého názoru je to nepřijatelné. Musíme se podívat za naše hranice. Musíme neustále pamatovat na to, že nechceme vytvořit pevnost Evropu. Čili Chtěla bych potvořit, co říkala Dana Wallis, co se týče tohoto programu. Tento program je velice důležitý. Pomocí tohoto programu naplníme naše společné úsilí, zajistíme a posílíme práva našich občanů, především v oblasti soukromého života, ale nesmíme zapomínat na ty, kteří chtějí získat azyl v Evropské unii. Tato solidarita musí být jasně posílena v daném textu. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji, eh, pan eh, kolega Berlingové.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 Ladies and gentlemen. Dámy a pánové. Die Information, die ich... Informace od eh, techniku eh, je, že eh, zařízení už opět funguje, takže můžeme pokračovat v našem zasedání. Kolega Berlingové má slovo. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poblahopřát místo, předsedu, místo předsedovi komise panu Barotovi k úvodu, který nám předložil. Protože to byl vyvážený úvod e, i pro jeho rozhodnost. Strategickou bych řekla rozhodnost. S níž e, dodává správného směru stokholmskému programu pro Evropu a Evropany. Jedná se o vyváženost mezi pozorností věnované občanům, kteří žijí v jiném státu než je rodný stát, a o přeshraniční otázky jejich životů. Ale také jde o to, že zdůraznil, že právo v Evropě se týká všech občanů, kteří žijí i ve svém vlastním rodném státě. To jest eh, evropského občanství se to týká. A důležitý je především boj eh, proti organizovanému zločinu. Nicméně však i úprava každodenních životů, eh, běžného života eh, občana, který žije podle platných zákonů, jedná se o rodinné právo, občanskoprávní vztahy a další právní vztahy tak jak stanoví Evropská úmluva, jde o přístup ke spravedlnosti k dobré spravedlnosti, k právu, které bude opravdu spravedlivé, bude eh, fungovat rychle, což nebývá po každé pravda. Tedy přístup k těmto všem právům upevňuje evropskou demokracii a mohl, mohlo by být eh, prospěšné i pro úspěch v budoucích parlamentních volbách. Poslední dobou jsme totiž byli svědky určitých jevů, které nám um, dávají na srozuměnou, že to jsou určité problémy ve vztahu mezi Evropskou unii a občany. Důležité je, aby eh, komise jako celek i rada se s tímto zabývala jako strategickým materiálem, nikoli jen jako technickým eh, materiálem okrajového významu. Abychom tedy mohlo, mohli pokročit správným směrem, je třeba, aby, aby se komise zabývala konkrétními problémy a náš výbor k tomu bude se snažit přispívat, protože je nutné, aby vámi uvedený pohled na právo a spravedlnost byl eh, realizován. Důležitý například Small Business Act a e-justice. Důležité je, abychom měli novou úpravu smluvního práva, novou úpravu práva spotřebitelů. To jsou totiž aspekty, které se týkají každodenního života a které budou moci pomáhat evropským občanům pokud bude dále postupovat harmonizace jednotlivých norem, pokud bude pokračovat určitá forma úzkých vztahů mezi právními systémy. Já teď nechci říct, že by to měl být jednotný evropský právní systém. Je ale zapotřebí, aby zde byl vztah, aby byl dialog mezi jednotlivými právními systémy. Já jsem tedy mm, přivítal tuto ambici e, stokholmského programu, e, která už byla jaksi předjata v Maastrichtu a v Tampere. Nicméně v této souvislosti, a právě proto jsem tedy chtěl vystoupit, vám chci položit následující otázku. Bude to vše úkolem jen pro eh, normativce, tedy normativních opatření, eh, která vzejdou nebo mají vzejít z Evropského společenství. Jedná se o modernizaci eh, systémů, norem a vztahu s občany. A teď chci zdůraznit jedno slovo. Eh, je třeba, abychom pomohli zlepšit přístup občanům ke spravedlnosti abychom jim eh, učinili eh, evropské panorama schůdnější. Teď hovořím o Lisabonské agendě, nikoli, sm, nikoli e, smlouvě. Musíme prosazovat e, tedy e, Lisabonský program, agendu. Sama judikatura nám ukazuje, už i judikatura členských států nám ukazuje, že je zapotřebí postupovat eh, společně v rámci Evropského společenství. A jednotlivé rozsudky nám ukazují, že tu je takové to mm, pnutí zaměřené na, na společné chápání eh, evropského právního eh, prostoru. Je třeba, aby si soudci uvědomovali, Eh, tuto věc. A hodně se hovořilo o občanech, především o tom, že občané neznají různé možnosti, práva, eh, které vycházejí z existence Evropské unie. Je tedy třeba posilovat eh, tyto vědomosti evropského občana. My v Evropě máme problém s právním vzděláním a kulturou. Profesionálové v této oblasti jednají na základě toho, co se naučili v mládí. Nejen podle toho, co studi- studovali na školách, ale co poznali. A vy jste zcela správně zdůraznil, že u jedn- zjednodušení života občanům znamená Evropu práva a ta se nezakládá na nějakém centralizovaném systému, jednotném systému, ale na důvěře mezi jednotlivými systémy a tedy na uznávání soudních rozhodnutí, které každý systém přijímá sám o sobě, ale ostatní státy je přijímají a uznávají jako dostatečně kvalitní tak, aby mohly být eh, přijaty jako rozhodnutí nebo provedeny jako rozhodnutí soudu. A právě v tomto bodě se setkáváme s nedostatkem kulturní připravenosti eh, masy občanstva. Erasmus, eh, vysokoškolská studia a další vzdělávací Eh, ústavy se tím musí zabývat. Hovořilo se zde o soudcích, právnících, policistech, eh, ale pořád je to jen velice úzká menšina obyvatel. 300 tisíc mm. Hm, 300 tisíc nebo 500 tisíc eh, lidí vyjíždí na programy Erasmus, ale studentů jsou miliony. Já jsem hrdý na to, že tyto programy Eh, existují. navrhli jsme komisi, aby vytvořila Erasmus, program Erasmus pro soudce. Je to takový začátek, takový závdavek. A my teď máme problém s tím, že soudci, profesionálové v určité zemi potřebují mít alespoň představu, jak fungují jiné soudní systémy. A především se zde jedná o dvojí eh, situaci. Jedná se o poznání jiné reality a o vytvoření vzájemné důvěry, aby tedy rozhodnutí eh, soudu v určité zemi mohlo být eh, přijato eh, orgány v jiné zemi. já nebudu chtít eh, přijmout a vykonat rozhodnutí, pokud eh, nebudu přesvědčen o tom, že toto rozhodnutí eh, soudu je kvalitativně dobré. To už jsem se naučil na vysoké škole. A týká se to všech oblastí občanského sociálního života. Musíme tedy investovat do kultury, do vzdělávání občanů. To je způsob, moderní způsob a demokratický způsob, který umožní lidem poznat, že eh, náleží k tomuto celkovému kulturnímu vzdělnostnímu systému. A na závěr. Ocenil jsem, jak vyváženě jste hovořil o přistěhovalectví. V některých státech máme představu o e, imigraci smutnou, e, která uvádí, že každý přistěhovalec je zločinec. A to proto, že e, je extrapolován čin jednoho člověka a aplikován na všechny ostatní. Měli bychom uvažovat o tom, že veliká civilizace Evropy vzešla právě z toho, že Evropa je vlastí nejen sociálního státu, ale také svobod. A otázka mm, vnímání eh, lidského jedince jako nějakého eh, nežadoucího elementu není dobrá. My mm, žijeme eh, v, ve Středomoří a opravdu se nám nelíbí eh, to, že tam eh, pohladině plavou mrtvá těla uprchlíku. Já jsem ocenil, jak jemně jste hovořil o těchto problémech, ale je pravda, jak jste říkal, že obsese imigrace je obrovská, je slepá před několika dny jsme slyšeli, že v roce 2050 polovina občanů eh, států v EU bude tvořena imigranty. Vidíme, jakým způsobem se vyvíjí svět. A když jej budeme představovat jen jako trestně právní problém, tak to bude špatný pohled na věc. Je třeba, abychom regulovali toky, je třeba, abychom předcházeli invazi, abychom Eh, předcházely nemožnosti integrovat přistěhovalce. A to racionálně a humánně. Děkuji za pozornost. Dankeschön. Herr Kollege Děkuji, slovo má kolega Cvěvka. Bardzo děkuji, paní převodničonci. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych také vyslovil své potěšení. Chtěl bych poděkovat panu komisaři, že předložil své plány a je skvělé, že se můžeme vyměnit své názory. Nemáme příliš mnoho času a celou řadu otázek, které jsem chtěl položit, už zazněla, takže budu stručný. Pane komisaři, je zde celá řada otázek, které mohou být řešeny neustále průběžně, nemusíme čekat na nějaké velké rozhodnutí, na nějakou diskusi v Evropském parlamentě. Nicméně si myslím, že celá řada rozhodnutí, i když jsou technické odborné povahy, není přijatá to rychle. Před šesti měsíci jsem žádal komise, aby mi řekla, proč v Evropské unii máme vysílací eh, televize arabských televizí. Víme, že tyto arabské televizní stanice spolupracují s teroristy, že naplňují jejich cíle. Tato otázka nebo tento problém nebyl ještě vyřešen. Jsou to velice citlivé záležitosti. Bavíme se o svobodě občanů, bavíme se o oblasti práva, což vyžaduje velice speciální přístup. Nicméně k tomu také potřebujeme konkrétní rozhodnutí, která byla přijata. Občané čekají na tato rozhodnutí. Především jsou to rozhodnutí v oblasti bezpečnosti a právní jistoty. Takovéto rozhodnutí by měla vytvářet základ pro ostatní rozhodnutí, která mohou být přijata v kontextu štokholmského programu. Štokholmský program je velice ambiciozní, velice dobře naplánovaný a já bych rád, aby tento program byl prakticky implementován, aby dále navazoval na hákský program, program, který bohužel v tuto chvíli není příliš pozitivně hodnocen, ale doufám, že štokholmský program bude velice pozitivně hodnocen v budoucnosti. Uvědomuji si, že štokholmský Program se týká několika let a ne několika měsíců. Děkuji. Dank, kolega Baldassar. Děkuji vám, pan kolega Baldassara. Grazie, signor Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě zde chci přivítat eh, pana komisaře Barota a poděkovat mu. Ocenil jsem eh, vaši pravidelnou zprávu, která se zaměřila především na prioritní témata pro Evropu, na právní systém v Evropě. Upřímně jsem přesvědčen, že tu není evropské občanství nebo pocit příslušnosti eh, k Evropské unii, pokud se občan Evropské unie, určitého státu Evropské unie, nebude cítit chráněn, eh, pokud pobývá v jiné zemi. Takže ten pocit příslušnosti k Unii nebude reálný, dokud tu nebude jistota a přesvědčení občana, že i když žije v jiném členském státě, má stejné záruky jako ve svém rodném státě. Je tedy pro mne eh, zcela mm, pochopitelné a správné, že je třeba e, podporovat všechny ty korky týkající se občanského práva. A připadá mi správné snažit se zabývat e, harmonizací Eh, právních otázek, které se týkají každodenního života, ať už se jedná o rozvod, eh, dědické řízení, práva eh, osob, uznávání soudních rozhodnutí, které se stávají zárukou právní civilizace. Pak je třeba uvažovat o osobních právech, občanských právech. A protože žijeme ve světě, eh, který, ve kterém se vše točí kolem hospodářství, je zapotřebí také, aby se eh, zbližovala pravidla platná v jednotlivých členských státech týkající se hm, obchodního práva. Protože tím opravdu napomůžeme rozvoji vnitřního trhu, jemuž brání právě obavy, že transakce provedené mezi jednotlivými státy, ať už to jsou klienti, dodavatelé, obchodníci, kteří se obávají, že rozdílné právní systémy mohou narušit i jejich transakce. Ocenil jsem eh, zejména vaši eh, reakci na dva naléhavé problémy. To je organizovaná zločinnost, eh, která už eh, není regionální nebo nacionální. Jedná se o nebezpečné kriminální organizace, které sice vzniknou například v mé zemi, ale pak natahují svá chapadla i do jiných států je zapotřebí mít eh, stejně přísné normy, protože pokud tyto normy nejsou, tak podobné kriminální organizace hledají stát, ve kterém jsou eh, postihy eh, slabší. Já bych nerad, aby právě tento problém se ocitl mimo centrum naší pozornosti. 11. září si připomeneme, že teroristi zde jsou a ohrožují celý svět, tedy ne New York, ale také Evropu, a že tedy nesmíme eh, snižovat pozornost věnovanou boji proti terorismu. Já jsem velice rád tomu, co zde řekl pan komisař eh, i tomu, co řekl v předchozích dnech ohledně imigrace. Imigrace je závažný problém. Je to epochální problém. Je třeba mu čelit eh, seriózně a konkrétně. Miliony zoufalých lidí nám tlučou na dveře Evropy. Nikdo, lépe než já, jako příslušník, státní příslušník Itálie, může eh, chápat, jak je důležité řešit problémy migrace. Lidé usilují o to, aby žili za lepších podmínek a proto mm, se chtějí eh, dostat do Evropské unie, chtějí větší bezpečnost. Ale pak je tu čas, eh, často vidíme, že se stávají um, kořistí organizovaného zločinu nebo spolupracují s organizovaným zločinem nebo žebrají na, na ulicích. My jsme proto, aby vstup eh, imigrantů byl eh, plánován, aby bylo možné integrovat, eh, reálně integrovat imigranty. A aby tedy byli lépe přijímáni lidé, kteří k nám se přistěhují. Jsou to určité údaje, které poukazují nezávažnost tohoto fenoménu. Téměř 50 Eh, vězňů v eh, Itálii je, jsou imigranti. Takže je patrné, že se jedná o problém bezpečnosti našich občanů. Já jsem velice ocenil, pane komisaři, váš úmysl a vůli, kterou jste vyjádřil, že nechcete ponechat eh, Eh, některé země na holičkách při řešení problémů s imigrací. Bohužel Itálie, Španělsko, Řecko velice trpí těmito problémy. A eh, neměli by se setkávat eh, se lhostejností ostatních více než 20 zemí. Je třeba chránit práva lidí a žadatelé o azyl potřebují, aby byli přijati patřičným způsobem, aby Eh, Iráčané například eh, mohli u nás požádat o azyl, pokud eh, nemají bezpečí ve své zemi. Je tedy třeba se tímto vším zabývat. So, ich habe jetzt eine allerletzte Wortmeldung von Herrn tak eh, pan Houbo, eh, se nám hlásí jako první. Ale bohužel pan komisař musí v půl pryč, takže já bych vás poprosil, eh, no tak trošku. Takže bohužel musíme už se dostat ke konci, protože pan komisař už musí pomalu odejít. Takže pan Houbo ještě. The name is not this one, but I ah. one. Uh, nicht, takže paní eh, sekretář to mi říká, že tady jsme tady ještě měli jednoho člověka a jestli... A, tak teď už je mi to jasné. Pan Landsbergis, tak prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád dověděl něco uh, uh, více o problematice multikulturní Evropy, uh, která tady s tím souvisí. Existují rozdíly a z toho vyplývající možné praktické eh, konflikty eh, eh, podle různého zacházení lidí různého etnického původu před našimi soudy. Já vám to řeknu lidově. Máme tady na straně systém konstitucionálního evropského práva a, a na druhé straně zvykového práva kulturního, obyčejového práva. Takže Evropané jsou zvyklí na něco v jedné své zemi, mm, na něco jiného mimo Evropu nebo v nějakých izolovaných oblastech. Takže uplatňuje se evropské právo univerzálně jako jednotné právo pro každého občana, a nebo eh, s určitou výjimečností a je eh, tedy flexibilnější pro eh, Evropany a tím pádem je diskriminační vůči rodilým Evropanům. Já jsem slyšel a četl o takových případech, takže já se ptám, jestli dáváte přednost univerzalismu nebo excepcionalismu. Mnohokrát vám děkuji, eh, takže můj dlouhý seznam schrnu Eh, na jednu jedinou věc. Eh, chtěli bychom vás požádat o podporu v jednom věci. Eh, na pověření Evropské, tohoto výboru náš parlament v předchozích dvou letech nasadil milion euro na překlad společného referenčního rámce. My bychom rádi i dostali, nebo tedy ten vědecký návrh a ten bychom si chtěli nechat eh, přeložit, protože potom eh, bude začínat, eh, začneme přemýšlet o tom, jak se k tomu postavíme. A komise nám nedala toto v posledních dvou letech k dispozici. My znovu k tomu dáme ustanovení po třetí. Věřím, že výbor pro rozpočet bude souhlasit a plénum také. Ale uh, Já vím, že parlament přijímá takováto eh, usnesení, takovéto eh, závěry eh, právě proto, aby nám pomohli zlepšit naše jednání, naše projednávání tady. Takže když znovu přijmeme takovéto usnesení, takovýto závěr, tak já bych vás poprosil, abyste příslušné služby komise dotlačil k tomu, aby opravdu provedli takovýto překlad je jasné, že náš výbor eh, to podporuje, rozpočtový výbor také a plénum to eh, vezme eh, velkou většinou na vědomí nebo to schválí. Takže tohle je prozba, kterou bych jménem kolegů tady na závěr vyjádřil. A uh, nyní bych vás poprosil, abyste ve zbývajícím čase, které, který je pro vás pravděpodobně omezený, se uh, postavil k našim otázkám. Děkuji mnohokrát. Asi nebudu úplně detailní ve svých eh, odpovědích, ale zaznamenala jsem si vše, co zde bylo řečeno. Pan Jonathan Full tady před chvílí byl, byl tady také, nebo je tady tým mých ředitelů, takže nejdříve paní Wallis. Velice si vážím vašeho nadšení, abychom postupovali rychle kupředu, abychom zbližovali naše občanskoprávní systémy. Chtěl bych říci, že v roce 2009 předložím návrh, který se bude týkat eh, závětí a v roce 2010 chceme připravit návrh textu, eh, který se bude týkat eh, vztahu mezi manželi a také v případě rozvodů nebo odluky, jak tyto situace budou řešeny. Do této chvíle to spadá do nařízení Brusel 1. Pochopitelně paní Volis budeme velice úzce spolupracovat na této oblasti. Také jste zdůraznila, že je důležité, že by tam měl být systém nápravy pro poškozenou strany, stranu v rámci štokholmského programu musíme především posílit práva obětí té poškozené strany. Takže chtěl bych poděkovat za vaši pomoc, protože jste také vynikající právní odbornice. Nyní odpověď panu Speronimu. Pochopitelně Je jasné, že všechny tyto právní otázky, které jsme změnili, jsou velice úzce spojeny s naším každodenním soukromým životem. Požádal jsem vládu o vysvětlení. Týká se to návratu uprchlíků. Ale co se týče uprchlíků, tak vlastně ty toky uprchlíků jsou vzájemně promíšeny. Máme tady princip eh, o vzájemném navracení a nenavracení uprchlíků, ten princip refoulement. Je to re- readmisní dohoda, tyto readmisní dohody bychom chtěli uzavřít se všemi a můžeme také eh, přijmout to, že mezi těmi eh, ilegálními uprchlíky jsou žadatelé o azyl, čili tyto lidé by měli mít možnost podat si žádost o azyl. Čili já bych nechtěl jménem komise odsuzovat tyto praktiky, chtěl bych naopak na pomoci k situaci, čili bych chtěl, aby jak Turecko, tak Libie vytvořili určité překážky pro migranty z jejich zemí, aby tedy ne tak snadno mohli přicházet do Evropy. A vlastně Libie a Turecko vytvářejí určité bariéry, že nepomáhají tímto uprchlíkům, čili řada lidí se utopila v jejich mořích. Takže musíme zároveň dohodnout tak na to, jak v Turecku a v Libii přijímají tyto žadatelé o azyl. pokud mají využít eh, služeb nějakých převaděčů a lidí, kteří je vložně obchodují s uprchlíky, tak bychom eh, měli zcela jistě zvážit žádosti takovýchto lidí, kteří se stali oběťmi eh, těchto převaděčů. A to je naším hlavním cílem. Čili vidíme, že ve eh, Středomoří se musí řešit tato otázka přijímání žadatelů o azyl, protože je to nesmírný problém. Takže o tom se zcela jistě budeme opět bavit, ale jak už jsem říkala, je to velice těžký problém, který musíme pádně a rázně řešit, ale musíme také projevit eh, určitou humánní stránku řešení tohoto problému. Čili je to otázka azylu. A ten, tu otázku azylu tady nanesla celá řada z vás. Paní Richtenberger. Paní Richtenberger eh, položila celou řadu dotazů. Opět jsem velice rád, že jste byla znovu zvolená a jste členkou tohoto výboru a že se neustále zabýváte o tato témata. Co se týče ochrany soukromých dat, ano, máme už základní dokument k dispozici, takže jste nanesl také další otázku, a to jsou procesní práva. V oblasti procesních práv jsme už vytvořili požadavek pro členské státy, aby procesní práva interpretovaly stejným způsobem. To je pro nás velice důležité, hlavně v té počáteční fázi, protože lidé, kteří se eh, stanou stranou nějakého jednání, tak je důležité v první řadě, aby sami rozuměli tomuto řízení a aby jim také bylo porozuměno. Takže musíme vytvořit eh, určité záruky eh, v oblasti procesních práv, to je tedy věc, na kterou se musíme dále zaměřovat. Další věc, která zazněla, je ochrana žen. Myslím, že máte naprostou pravdu. Štokholmský program musí posílit ochranu jak mužů, tak žen. A já si myslím, že španělské předsednictví už se zabývá otázkou hlavně domácího násilí, kde jsou většinou obětí ženy. Je to téma, které bych chtěl také ještě více konkrétně prosadit v rámci štokholmského programu. Dále otázka rizika svobody pohybu. Víte, že jsem odmítl revizi směrnice o svobodě pohybu, nicméně bychom měli mít určité hlavní směry, které bychom poskytli členským státům, aby bojovali proti zneužívání volného pohybu. Dále sankce v případě finanční kriminality. Opět je to ECOFIN, především vnitřní trh, které se zabývají tímto problémem ale má to dopad i do oblasti práva. Čili musíme udělat vše pro to, aby zde byly patřičné finanční nástroje, aby v této oblasti nebyly poškozováni občané. Čili jak to budeme financovat eh, do roku 2014? Je tady určitý finanční program. Chtěli bychom to vytvořit jako určitý doplněk ke štokholmskému programu. Chceme vytvořit akční program. Především se o to má zasadit španělské předsednictví, které má naplnit tento akční program. Má to být celá série jednotlivých opatření, ale pochopitelně musíme dořešit problém, jak tyto věci zafinancovat. Dále, co se týče oblasti svobody a bezpečnosti, tak tam musíme zajít ještě dál, čili nad rámec stávajícího rozpočtu, který je v mnohletém nebo víceletém finančním rámci. Podařilo se nám posílit finančně tuto oblast. Máme čtvrtý finanční fond pro tuto oblast svobody a bezpečnosti, ale musíme opět zajít ještě dál, pokud chceme mít takzvanou Evropu práv a svobody. Nyní eh, zazněla tedy otázka počtu občanů, kteří přišli k evropským volbám. Pochopitelně ještě čekáme na konečné statistické údaje. Eh, tady zazněl návrh, který zcela jistě vemu v úvahu. Musíme předložit štokholmský program také v elektronické podobě. Musíme jej maximálně propagovat, protože štokholmský program musí být tím naprostým základem, který dá konkrétní formu té myšlence evropského občanství. Dále otázka solidarity. Solidarita nemůže být projevována pouze mezi jednotlivými evropskými státy, Je tady 80 tisíc uprchlíků, kteří se dostali do Evropy a 60 tisíc uprchlíků no a pak se dostává například do Severní Ameriky a do Kanady, kde už je dlouhá tradice integrace těchto lidí. Ale u nás je více než 5 tisíc žen nebo přestěhovalců celkově, takže naší povinno, kteří jsou zaintegrováni do Evropy. Čili, jak už jsem říkal, na naší straně je větší povinnost integrovat více úprchlíků a žadatelů o azyl. Je to velice zranitelná skupina lidí, kteří jsou většinou v uprchlických táborech a je tady první program, který byl iniciován, který by měl umožnit prosazování větší solidarity a lepší integrace těchto lidí do naší společnosti. Nyní pan Berlinger. Řekl jste toho celou řadu, ale podle mého názoru jste řekl něco velice důležitého. A to hovořil jste obecně o evropské právní kultuře. Já si myslím, že to bylo to nejdůležitější, co zaznělo ve vašem eh, příspěvku. Ano, eh, ve školení našich eh, soudců musíme mít na paměti ten evropský aspekt. To znamená, aby evropští soudci měli větší a lepší povědomí o všech evropských nástrojích, například evropský zatykač, aby věděli, jak to má fungovat, soudci také musí mít lepší povědomí o právních systémech sousedních evropských států. Pokud chceme být skutečnými Evropany, tak musíme znát jednotlivé právní systémy, struktury a měli bychom mít možná nějaké právní poradce, kteří by vzdělávali v této oblasti. Měli bychom vytvořit eh, celoevropskou sítě nejen soudců, ale i státních zástupců, předsedů odvolacích soudů a tak dále a tak dále. To je, myslím, správný trend, abychom vytvořili evropskou právní eh, komunitu, právní systém, aby byli vzájemně soudci informováni. V našem generálním ředitelství eh, pro právní otázky se snažíme prosadit to, aby v rámci takovýchto celoevropských soudních sítí byly školeni a formováni eh, soudci. Répondu. O imigraci už jsem se tedy eh, zmiňoval. Hodně jste zdůrazňoval, že je zapotřebí mít rychlý přístup ke spravedlnosti zdůrazňovali jste ještě další důležitý prvek, že potřebujeme mít určitou strategii v občanském právu. Myslím, že to všechno je pravda. Nyní k otázce pana Zvěvky. Hovořil jste o rizicích, o e, rozmíchávání terorismu prostřednictvím satelitů, televizních eh, stanic. Mm, ještě nebyly plně eh, přijaty eh, mm, přijata patřičná pravidla v členských státech. Měli bychom začít jednat tak, abychom mohli čelit terorismu, to je velice důležité. K tomu, co řekla pan Baldassar? Máte pravdu. Tento pocit eh, ochrany, bezpečí, vždy byl eh, součástí pocitu občanství. To je jasné. Vy jste hovořil o boji proti organizovanému zločinu a máte pravdu. Protože zločinci využívají také šengenského prostoru. Naše policejní a soudní spolupráce musí být schopná čelit těmto rizikům která jsou závažná. Není tedy důležité jen o tom hovořit, ale především aktivizovat Europol, ehm, posilovat spolupráci v Europolu, v Eurojustu, který teď má i větší pravomoci. Ale je jasné, že mm, celá spolupráce a výměna informací je nutná, abychom mohli úspěšně tedy se postavit eh, organizovaném zločinu. V roce 2010 to bude téma, které by mělo ukázat eh, výkonnost eh, spolupráce eh, v oblasti bezpečnosti. Tři roky byl natáčen Eh, film, který se týká boje proti terorismu a ukazuje, jak eh, spolupracuje policie, policejní složky. A je ale třeba, abychom ještě tedy účinněji čelili mm, terorismu. A nyní bych se rád zmínil o eh, zemích, které leží ve Středomoří a do kterých při, přibývají obrovské zástupy imigrantů. Jedná se samozřejmě o jednání s Libí a Tureckem, jak jste se zmiňoval. Hovořil jste o univerzalitě evropského práva. Mm, soudní dvůr zachází se všemi občany stejně. Mají rovná práva. Nicméně eh, některá rámcová rozhodnutí nebo jiné právní texty eh, jsou přejímány tak, že nerespektují ducha dané právní normy. A právě v tom by nám mohl pomoci duch Lisabonu. A umožní nám, abychom povolali před soud ty členské státy, které daný text nepřejali správným způsobem a to bude posilovat univerzalitu práv občanů. Pane předsedo, vy jste se také zmínil o tématu, které mi velice leží na srdci, a to je, a to je společný referenční rámec pro smlouvy. Je pravda, že už existuje určitý akademický eh, základní projekt, ale potřebujeme ještě eh, jej dále propracovat. Musíme si vytvořit jasnou představu o tom, jak můžeme být prospěšní, tak, aby akademická práce, která je prováděna ve všech eh, jazycích členských států, všechna um, tato práce stojí spoustu peněz a je třeba zjistit, jakým způsobem bychom ty peníze mohli využít co možná nejvhodněji. A přitom, abychom dosáhli našeho cíle. Já jsem přesvědčen o tom, že vykonat celou tuto práci jako tematickou práci je správné. Důležité je však zjistit, co se musí um, přeložit, aby bylo možné provést eh, onu komparativní práci mezi jednotlivými členskými státy. Členské státy, tedy ve, smluvních, ve smluvním právu, by se pak měly odkazovat na to, co bude vykonáno prostřednictvím eh, tohoto projektu. Samozřejmě počítám s tím, že budeme na tomto tématu spolupracovat. A co se týče obecného eh, tématu spravedlnosti, mohu vám říci, že mm, nemohu rozhodnout teď hned, eh, jak, eh, jak bude všechno konkrétně vypadat v budoucnosti. Nicméně můžeme si sednout eh, kolem, můžeme si sednout ke stolu a dohodnout se na eh, harmonogramu o tom, jak budeme postupovat dál. Abychom nestráceli ze zřetele náš společný cíl, pane předsedo. Cíl, který je tak důležitý pro všechny evropské občany. prostor mm, spravedlnosti, bezpečí souvisí také se spotřebitelskými právy a je důležité, abychom eh, dosáhli tedy vytvoření toho 28. režimu, tak eh, aby ehm, smlouvy byly mm, stále lépe sladěnější. Děkuji vám všem eh, za dotazy všechny jsem se vyslechl velice pozorně. Já mnohokrát, pane komisaři, také děkuji eh, za skutečně eh, podrobnou, zajímavou diskusi. Myslím si, že bylo na nejvýš užitečné pro náš výbor, že jste nám eh, na začátku volebního období poskytl takové rozsáhlejší expoze o obecnější expoze o některých otázkách. Jsem mnohokrát rád, že jste tady ten čas strávil a e, věřím, že navzdory technickým problémům jsme mohli se e, podívat na některé otázky podrobněji a já si dovolím e, posledním poznámku. My jsme rozpočtový suverén jako parlament, my rozhodujeme jménem občanů, co se bude platit a proto je otázkou, jestli nebo tady to je rozhodnutí parlamentu a nikoli komise. A proto z tohoto místa musím říci, že si také nemyslím, že by stačilo, že referenční rámec eh, bude přepracován eh, komisí eh, jako přepracovaný. Ten se musí přeložit tak jako taky, jako konzultační dokument. A my chceme ten materiál předložit. A znovu to budeme potvrzovat rozhodnutím a, a samozřejmě jinak eh, přijímáme vaši nabídku na debatu velice rádi. Děkuji vám mnohokrát všem, i vám, pane předsedo. So. Bildschirm jetzt ab. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že eh, vzhledem k technickým problémům eh, se nám trošku posunul časový rozvrh a já jsem v minulosti byl eh, vždycky aspoň zvyklý dodržovat čas na hlasování, tak já bych navrhl, abychom přešli k sedm, tedy abychom přešli 17 a 18 a potom pokračovali eh, eh, s normálním programem. Souhlasíte s tím? Vidím, že to tak je, takže eh, budeme tak postupovat. Dostáváme se k rozpočtu a slovo má kolega Cvěvka. Děkuji vám, pane předsedo. My už máme drobné spoždění, takže já budu velice stručný ve své prezentaci eh, pozměňovacích návrhů k rozpočtu na rok 2010. Z našeho pohledu je vzhledem ke komisi eh, velice důležité, abychom eh, zajistili dalšité financování Evropského soudního dvora. To je jediná instituce v Evropské unii, která se zabývá výkladem evropské legislativy a vynáší v této věci rozhodnutí, v těchto věcech rozhodnutí. Je třeba, abychom eh, jí poskytli prostor eh, k plnění úkolů náležitým způsobem. To bude pozitivní také pro občany. Musíme zajistit, aby tato instituce mohla předávat informace institucím dalším, jakož i členským státům a přímo občanům. Pozměňovací návrhy, které tedy předkládáme k roku 2010, mají za cíl zajistit, aby Evropský eh, soudní dvůr měl eh, adekvátní financování. Nesmíme souhlasit s tím, eh, co navrhuje Rada. Ta navrhuje, abychom automaticky omezili výdaje na Evropský soudní dvůr o 5,5 Stejně jako ve všech ostatních oblastech. S tím my souhlasit nemůžeme protože Evropský soudní dvůr srdečně eh, využívá všechny své prostředky nebo značnou část svých prostředků a proto navrhujeme, aby I to povoduje. Eh, Takže velký problém je překlad veškerých textů, to pochopitelně spožďuje práci a potom je problém s publikací, protože ty publikace by měly být k dispozici všem, měly by být k dispozici ve všech oficiálních jazycích Evropské unie, čili musíme udělat vše pro to, aby tato práce byla náležitě odvedena. Tím se dostáváme k otázce, kterou zmínil pan předseda také během naší diskuse s panem komisařem Barotem. Ta třetí otázka se týká v moderních technologiích v, v práci Evropského soudního dvora, tak aby se e, s, mohl snížit počet zaměstnanců a zároveň bylo zaručeno efektivní fungování soudního dvora. Pane předsedo, já potom před, během hlasování předložím e, e, ústní pozměňovací návrh, takže myslím, že už k tomu můžeme. právu. Kdo je proti? Takže máme i jedno proti, všichni ostatní jsou pro, takže taky je to, je to schváleno. Takže tím jsme spláchli rozpočet a dostáváme se k normálnímu eh, pořadu eh, jednání a máme tady eh, nyní směrnici o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Wir haben hier, ich gerade nur mitgeteilt, da gibt es einen anderen Vertreter der Kommission. Máme tady dalšího zástupce komise. Eh, eh, teď hledáme jeho jméno. Je to, je to prostě každopádně někdo z komise. Pan Brickman? Paní Brickman, já se omlouvám. No, u nás máme spr... nemáme ještě formálního zpravodaje protože jsme to formálně neschválili u, u, mezi koordinátory. Tam jde o už máme určité signály e, dohody, ale já bych vás poprosil, aby nám komise to představila a formálně e, a potom a my se k tomu nějak vyjádříme a zahájíme debatu. Děkuji vám, pan eh, předsedo, a děkuji vám za pozvání No a to, abych mohl představit e, výboru e, návrh e, směrnice k postupu proti opožděným platbám. Ta směrnice je 9 let stará a ukazuje se, že zatím v praxi není, neus, ne, nenaplňuje úspěšně své cíle. Problém o spožděných eh, plateb v obchodních transakcích, to znamená eh, v transakcích mezi podniky a mezi podniky eh, a, a veřejnými úřady, zůstává závažným. Je to zejména problém pro malé a střední podniky. Ty jsou prvořadými oběťmi takovéto situace. Jedná se o věc, která v hospodářské a finanční krizi stěžuje eh, přístup k úvěru, nebo takže eh, v kom- pracovním programu komise je to priorita. Už jsme to ohlásili eh, v rámci Small Business Actu jako jednu z legislativních iniciativ, která je zbytná k zlepšení fungování malých a středních podniků, tak by se usnadil jejich život. Problém opožděných plateb má zcela umrtvující důsledky pro malé a střední podniky. Těžuje to jejich ředitelnost a omezuje to jejich konkurenceschopnost a celkovou životaschopnost. A samozřejmě to ovlivňuje i v vnit, tedy obchodní transakce uvnitř společenství. Musíme se vyhnout té katastrofě, kdy vzhledem k opožděným platbám by společnosti, které by v, teoreticky byly životoschopné, zanikly. O tomhle se eh, také hovořilo v rámci Evropského plánu pro hospodářskou obnovu, kdy Evropská unie vyzvala k tomu, aby veřejné úřady e, platily své faktury e, za měs- do měsíce. Naše směrnice z roku 2004, e, tedy z roku 2000, očividně neplní své cíle. A to vidíme na základě různých analýz a, a také judikatury a, a soudního dvora. Ta směrnice není dostatečně jasná obsahuje záležitosti, které neumožňují hospodářským subjektům mít prospěch z těch práv, která bychom chtěli zaštítit touto směrnicí. Takže pokud eh, tady eh, všechna ta judikatura a všechny ty posudky ukazují, že to nefunguje, tak musíme, eh, tak je zřejmé, eh, že musíme změnit a projasnit ty pojmy, které jsou ve směrnici. Proto tady před sebou máme ten návrh. Je to v, rámec, je to v rámci zjednodušovacího programu komise. Takže po eh, takové eh, dopadové analýze, kterou jsme vám předložili, tak eh, teď už předkládáme možnosti k tomu, jak postupovat dále. To znamená tak, aby podniky opravdu mohly zůstat v, obchod, v obchodním styku a to v rámci rozlišných obchodních eh, podmínek. a také, aby mohli eh, v rámci stávajícího právního rámce eh, posílit své možnosti k vynucení plateb. Musíme v té směrnici také stanovit určité sumy, od kterých bude možné vynucovat platby vztahy mezi eh, eh, soukromými podniky a, veři, a erárem jsou podle nás velice eh, nevyrovnané. To všechny strany potvrdily. Hospodářské subjekty jednohlasně říkají, že to tak je. Takže ze všech našich konzultací to takhle vyplývá. Myslíme si, že v těchto případech se musí přistupovat eh, k tomu, jinak k tomuto, než eh, v, k mm, styku mezi podniky. Musíme eh, zajistit harmonizovat, harmonizaci platebních lhůt nebo lhůt splatnosti mezi podniky. My si myslíme, že je důležité, aby veřejné úřady měly povinnost dodržovat lhuty splatnosti a, a musíme si, že by se toto mělo harmonizovat, takže jsme navrhli eh, harmonizovat platební lhůtu nebo dobu splatnosti pro veřejné orgány na 30 dnů. Myslíme si, že v jednotlivých eh, státech jsou, je praxe různá, ale 30 dní podle nás je lhůta, kterou docela jistě můžeme stanovit po celé Unii. Existuje určitý pohyb směrem k tomuto přístupu. Takže tady jsme docela optimisty. Jsme optimisty eh, ohledně toho, že tohle se nám podaří dosáhnout. A také kromě eh, harmonizace eh, doby splatnosti pro veřejné orgány musíme posílit ten odstrašující mm, aspekt pro veřejné orgány, tak aby oni opravdu byly odrazeny od toho, aby platili pozdě. Takže by se neměla harmonizovat jenom doba splatnosti, ale i e, e, procento e, penále za pozdní platby. 5% faktury plus úroky a kompenzace administrativních nákladů na získání té platby. Takže to všechno, tohle to revidujeme, tedy tohle je všechno obsaženo v tom našem revidovaném návrhu, nemůžu popsat úplně všechny detaily. Zdá se nám velice důležité, aby tento uh, nástroj byl povinný pro všechny veřejné orgány. A podniky si tak budou moci uchovat větší smluvní svobodu. Pro nás je velice obtížné harmonizovat eh, doby splatnosti ve všech obchodních transakcích. Myslím si, že ten návrh by byl zajímavý možná pro některé, ale eh, v praxi by dopad neměl. Vzhledem k tomu, že existuje obrovská škála různých situací v jednotlivých členských státech a především v jednotlivých sektorech, jsme eh, přesvědčeni, že takováto harmonizace platebních lhůt nebo dob splatnosti v mezi podnikových eh, transakcích eh, neprojde testem subsidiarity a proporcionality národní státy eh, se vyjádřily k našemu návrhu a zase souhlasili s naší analýzou a, řekli, že náš návrh je v souladu s eh, zásadami subsidiarity a proporcionality, eh, kterých se držíme. Byli jsme rádi, že jsme získali takovéto stanovisko k takovému důležitému tématu protože samozřejmě bychom nechtěli eh, přicházet eh, s ustanoveními, která by potom nebylo možné uplatňovat eh, po celé Unii, aniž by byla spousta výjimek, díky nimž by celý nástroj byl neefektivní. Takže, pane předsedo, tohle je ten návrh, který komise opravdu velmi leží na srdci. Který je nezbytný k tomu, abychom mohli podpořit eh, malé a střední podniky ve stávající obtížné situaci. Myslím si, že by to bylo také vhodné vzhledem k fungování vnitřního trhu. Takže jsme připraveni eh, tohleto projednávat na vašem výboru a doufám, že naši aktivitu vítáte. Děkuji vám mnohokrát. A máte k tomu někdo něco, nějakou připomínku? Já za sebe bych měl tři otázky a jednu připomínku. Ta první otázka je, na tomto výboru už léta pracujeme eh, na zřizování eh, rámce pro obecné smluvní právo. Jedná se o vědeckou práci a cílem bylo, abychom eh, vytvořili takový model, který umožní vytvoření evropského občanského práva. A, a my nechceme, aby to bylo tak, že to, co bude v tom referenčním rámci, bylo takovým eh, pracovním základem. A já bych se zeptal, jak daleko postoupily eh, práce na ten referenční rámci, pokud se jedná o, eh, o požděné platby. A potom druhá otázka. Vy jste hovořila o Eh, veřejných rozpočtech. Eh, vypadá to, že to jsou ti největší, nebo veřejných eh, dlužnících. Mm, ty jsou ti nejhorší, protože často platí za dva roky. A proto bychom s tím měli něco dělat. Nicméně zkušenost s mm, našich debat, a já jsem už byl u toho, když se před deseti lety projednávala ta směrnice, bylo, že RR by se neměl do tohoto zapojovat. Tehdy byl velký odpor proti tomu, abychom do toho zapojit. Myslíte si, že tentokrát to bude jinak? A potom eh, platební lhůty. Měly by také platit pro evropské eh, eh, orgány. Ty se obratí, obrací eh, eh, na národní rozpočty samozřejmě, ale eh, bylo by modelové, bylo by příkladné, kdyby v evropské instituce šly příkladem tedy a upravili si to sami takto. Takže dělá se něco v tomto smyslu. A potom bych se zeptal na a tu smluvní souboru a na ty soukromé vztahy. Tam si opravdu myslím, že to i, že s vámi souhlasím. Pak, když kolegové nechtějí se zeptat na nic dalšího, tak bych se zeptal, tak bych vám dal slovo. Merci, monsieur le président. Bientôt... Děkuji, pane předsedo. Takže vemu to teď odzadu dopředu, co se týče smluvní svobody. Jsem velice ráda, že analýzy poukazují na to, že bychom tento prvek měli uchovat to znamená ta všeobecná svoboda v rámci smluv by měla být zachována a pokud se podíváme na vztah podniků vůči veřejným orgánům, tak nám to přijde na místě, přijde nám to proporcionální, ale všeobecná rovnováha v této oblasti je tedy zcela zásadní. Bylo zde správně řečeno, že komise by měla přijímat identické principy. Tato směrnice byla přijata na jaře a zároveň byly přijaty také hlavní směry o tom, jak uplatňovat takovéto typy pladeb, pladeb mezi podniky a vůči veřejným orgánům. Čili máme určité statistické údaje, které jsou nám k dispozici. Nyní otázka pladeb eh, v rámci smluv. Údaje, které jsme získali, poukazují na to, že naplňujeme ten termín splatnosti 30 dnů. Čili mělo by platit pravidlo, že faktura by měla být splacena do 30 dnů a když musíte něco zhodnotit, schválit, tak to pochopitelně trvá déle, ale do této chvíle tedy komise prosazovala termín splatnosti 45 dní. To znamená 45 dní plus 30 dní, čili 45 dní na schválení a 30 dní na platbu, ale teď se prosazuje myšlenka, že by mělo být 30 dní na schválení a 30 dní na platbu. Pokud tedy je důležité to nějak dále zkoumat, tak eh, tam bude dalších 30 dnů. To by mělo být naplňováno v rámci nových standardů. Čili co se týče jiných aspektů, nejen tedy u veřejných zakázek, musíme se zaměřit také na dotace, vyplácení dotací, protože i v případě vyplácení dotací docházelo k velkým spožděním a v této oblasti musíme prosadit velké úsilí, abychom to změnili. A komise tedy slibuje, že uděláme vše pro to, aby se situace v případě vyplácení dotací zlepšila. tuto chvíli vyplácíme dotace v rámci 45 dnů a pokud musí být schválena zpráva, tak tady je pravidlo 45 až 60 dnů. Čili celkově máme 90 až 100 dnů, než je tedy vyplacena schválena a vyplacena nějaká dotace. Pokud tam není žádná zpráva ke schválení, tak se to bude vyplácet v rámci 30 dnů a pokud ano, tak to bude 45 dnů plus 60 dnů, čili ta doba splatnosti se bude pohybovat mezi 75 až 90 dny. Tím pádem se eh, ta doba splatnosti zkrátí tedy z těch 100 eh, dnů na, nebo 105 dnů na 75 až 90 dnů. To znamená, že obecně by mělo docházet k výplatám mnohem rychle. Jednak je důležité, abychom dali jasné instrukce, jak postupovat. To pochopitelně velice zajímá všechny zainteresované strany. A komise chce, aby i hlavně pracovníci na komisi, kteří mají na starosti vyplácení dotací, eh, uplatňovali tato pravidla velice striktně, čili musíme také vytvořit eh, náležitý monitorovací systém, který je bude zajišťovat, aby toto nové kritérium bylo naplňováno. Čili my sami zcela jistě v případě faktur a dotací bychom měli vyplácet vše včas, aby to nebylo na úkor našich klientů a musíme být velice striktní, musíme být také striktní v případě veřejných orgánů, které mají tyto věci na starosti v jednotlivých členských státech. Čili veřejné orgány, jak na to reagují. V podstatě jsme velice striktní v našich návrzích. Teď máme rok 2009. Je velice důležité, abychom vzali v úvahu jisté námitky a obavy ze strany malých a středních podniků. Ta původní verze byla přijata roku 2000, ale nyní jsme se dostali do ekonomických eh, problémů, čili opět eh, stávající nebo ve světle stávající finanční ekonomické krize musíme jednat eh, velice rázně a striktně. Takže členské státy od nás očekávají, že tyto praktiky budou naplňovány. Například už máme příklady z Nizozemí, z Lucemburska, z Velké Británie, dokonce i v jeho evropských státech, jako je Španělsko, Itálie, Portugalsko. Všichni vyslovili určité obavy, že právě ty splatné lhůty by se měly zkracovat. To tedy vyslovili především zástupci veřejných eh, orgánů. Je tedy důležité, abychom náležitě harmonizovali jednotlivé splatní lhuty v rámci Evropy. Pokud to bude podpořeno ze strany všech členských států, tak bychom měli prosadit eh, tu lhutu v délce 30 dnů. Členské státy bez pochyby vítají tento návrh. Co se týče společného referenčního rámce smluvního práva. Náš návrh vychází z analýzy samotné směrnice, Společný referenční rámec byl přijat A když jsme připravovali tento legislativní návrh, tak eh, jsme chtěli být především konzistentní s těmi základními principy, jako je smluvní svoboda a chtěli jsme zachovat eh, maximálně stávající systém, abychom nevytvářeli dodatečné postupy, čili jsme uchovali ten systém v té podobě víceméně tak, jak je. Nicméně tady budou určité výjimky, Eh, pro veřejné orgány. Takže doufáme, že to odlišné zacházení bude přijato všemi zúčastněnými stranami a doufáme, že tento přístup může být integrován do společného referenčního rámce pro smluvní právo a jak naznačil pan komisař, tak práce na tomto společném referenčním rámci neustále postupuje, takže čekáme na dokončení tohoto nástroje. Stále jistě za naši stranu, za komisi. Přispějeme k této práci, máme ředitele na našem generálním ředitelství i další kolegy, kteří jsou k dispozici panu komisaři Barotovi, abychom maximálně přispěli k tomuto projektu společného referenčního rámce. Mnohokrát děkuji. Eh, eh, pokud jde o pozici našeho výboru, tak bych mohl říct, že my jsme dali 7-8 milionů za nějakou vědeckou práci. Nebo ne, eh, dali bychom to, kdyby to nemělo nějaký hmotný výsledek, nebo nemělo mít nějaký hmotný výsledek. A na evropské úrovni eh, eh, je zřejmé, že eh, nejsou v souladu ani definice, pokud jde o ochranu spotřebitelů. Takže je samozřejmě, že my se můžeme odklonit od doporučení vědců, ale alespoň bychom se měli nejdříve zabývat tím základem, který nám vědci doporučují a potom dále o tamto pokračovat, takže bychom měli alespoň eh, zohlednit eh, ty, eh, ta doporučení. Nelze prostě to, aby komise určila referenční rámec a to byl nějaký impuls pro zákonodáce. Musí to být obráceně. Potom bych ještě rád řekl, že jsem rád, že jste hovořila o tom že komisař Frhoigen eh, hovoří o, eh, o platebních eh, lhůtách komise. Pokud já vím, tak se komise ovšem chová trošku jinak. A je tady otázka, pokud za, pratem, za prodlení s platbami. Takže jestli, tady máme, jestli uvažujete o nějakém o nějakých e, záležitostech, které by se týkaly e, v ušlých výdělků a něčeho takového e, v případě pozdních plateb komise. Euh, Odpověď je ano, finanční nařízení to tak uvádí. automaticky, pokud jde ke spoždění této platby. Pokud se spozdíme v platbě, musíme platit úroky. Ze spoždění. To jsou samozřejmě peníze z našeho rozpočtu, které bychom mohli věnovat na něco jiného, takže to je špatná věc. Je to špatné z finančního hlediska, špatné pro naši imič. A nepochybně to je, to bude negativní i pro další kariérní vzestup daného úředníka. Dobrá, tak vám mnohokrát děkuji. Pokud už k tomu nikdo nic nechce, tak děkuji komisi za prezentaci. A dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. A tím... To jsem já sám, jako zpravodaj. Proto poprosím eh, kolegu eh, Berlingu, aby eh, mohl vést teď jednání, protože já jsem teď zpravodajka. Takže vy prosím, teď veďte. Allora, Dobře, takže jako e, další bod, to je bod číslo 15, e, tu jsou roční účetní uzávěrky určitých druhů e, podniků, které se týkají mikropodniků. Děkuji vám, kolego Berlingvero. O co jde? Jde o požadavek, který parlament v posledním volebním období eh, několikrát vznesl ve svých usnesení. Pokusili jsme se eh, v rámci už eh, tak připravované novely bilanční Eh, směrnice eh, něco to, takového prosadit, ale vzhledem k nedostatečné přípravě Rady a komise se to nepodařilo. Jde o to, že eh, Evropská směrnice o účetních uzavěrkách stanoví, že podniky, i ty nejmenší podniky, se stavují nejenom na roční účetní uzavěrky, ale musí je i zveřejňovat. Velká část těchto podniků, valná většina těchto malých podniků vůbec není činná na vnitřním trhu. To znamená, že nemá žádnou činnost na přeshraničním vnitřním trhu. Takže otázkou je, jestli má smysl zatěžovat podniky touto povinností. My jsme velkou většinou stanovili, že to nedává smysl. Dokonce jsme k tomu vydali několik usnesení, celou řadu usnesení. A Evropská komise poté, co Eh, vysoce postavená skupina eh, pro odbourání byrokracie pod vedením Edmunda Štojbra eh, předložila podobný návrh, tak otevřela cestu k tomuto. Takže v minulém období nebylo možné tohle doprojednat, protože to přišlo tak pozdě, že kromě předložení zprávy už nebylo možné udělat nic jiného. A teď tedy v tomto legislativním období musíme zahájit práci na novo na tomto návrhu. Já bych ovšem se akorát odkázal na návrh zprávy, který už jsem předložil. V minulém legislativním období já to akorát znovu potvrzuji, opakuji, je to na stole. Je to i na internetu, na našem portálu. Eh, do značné míry jsem převzal eh, návrh komise, eh, navrhl jsem celou řadu změnu, pokud jde o lhůty, které by měly usnadnit tedy život těm malým podnikům. Hodně se to v radě posunulo. Dále to pro eh, jednání, a všem je tady pořád blokační minorita v eh, radě. Parlament se tedy maximálně snaží co nejrychleji to projednávání posunout vpřed a navázat kontakty s pracovní eh, skupinou rady, která by což bychom tedy mezi institucionálně potom mohli posunout ještě dál. Já si myslím, že bychom měli stanovit lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů, počkat si eh, na ně a a uvidíme potom, jak budeme postupovat eh, v, eh, ve styku s radou. Tolik tomu mohu říct jako zpravodaj. Děkuji. Děkuji. Protože se předpokládáš, že dojde ještě k výměně názorů, tážu se, zda si někdo se vzít slovo. Ano. Äh, Děkuji, eh, pane eh, předsedo. Já bych eh, nejdříve poděkoval panu zpravodaji za tuto zprávu z celého srdce. Já podporuji ta opatření, která vedou ke zjednodušení legislativního prostředí pro malé podniky. Na druhou stranu bych měl zdůraznit, a vy jste o tom vlastně hovořil i eh, ve své zprávě, že eh, obchody malých podniků mm, obecně mm, mm, se pohybují na eh, regionálním a místním trhu. To znamená, že chybí přeshraniční působení na evropském místním trhu. A proto bych vás poprosil, aby eh, tady byla ta možnost pro eh, členské eh, státy, aby tam byla zdůrazněna. Děkuji. Dobrá, možná by bylo dobré si vyslechnout ještě další hlasy. Kolega Baldassaro ho žádal o slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se tu zprávu přečetl. A naprosto souhlasím, myslím, že je to nesmírně vhodný a racionální krok. Kromě toho, že přejdeme, předejdeme zbytečnému um, administrativnímu zatížení, tak to má i finanční pozitivní dopad. Hodně by to ušetřilo drobným podnikům. A právě v takové chvíli, jako je teď, kdy prožíváme ekonomické potíže, by to bylo opravdu vhodné, abychom předešlým byrokratickým zbytečným úkonům a ušetřili výdaje těm nejmenším mikropodnikům. To mi připadá nesmírně vhodné. Proto já osobně jsem pro a přeji si, aby toto opatření eh, prošlo co možná nejdříve. Ještě někdo žádá o slovo? Nezdá se, tak předávám slovo ještě zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já vám eh, děkuji za obě dvě připomínky. Jedná se o záležitost členských států, takže to bychom eh, měli odbourat celou řadu pochyb, eh, pokud je o radu, protože celá, pokud to některé členské státy chtějí zachovat tu povinnost, tak to můžou udělat. ale pokud ty podniky opravdu nejsou činné na vnitřním eh, trhu, tak eh, se jedná svým způsobem o narušení eh, konkurence. Protože je jasné, že když pekař, který prodává housky v Mnichově, tak nekonkuruje si s nějakým pekařem v Madridu, Římě nebo Paříži. Takže tam nejde rozhodně o žád, nic, co by mohlo zkreslovat vnitřní trh. A proto jsem eh, vám velice vděčný za váš pozměňovací návrh. A v tom smyslu, jak o tom eh, kolegové hovořili, tohle to ještě tady budeme projednávat. To, to, to je vždycky to eh, s odbouráváním byrokracií. Existuje spousta dobrých nápadů a potom tady máme politický odpor v různé povahy a jenom jednu část můžeme prosadit potom úplně. Já si myslím, že tady bychom měli dobrý projekt pro odbourání byrokracie. Škoda, že už jsme to nezvládli eh, před eh, volbami. Ale z časových a technických důvodů to prostě nebylo možné. Děkuji. A potom ještě eh, jedna věc. 30. září bude lhuta pro předání pozměňovacích návrhů do sekretariátu. 30. září, ano. Dobré, takže můžeme eh, ukončit tento bod a já mohu předat předsednictví. Děkuji vám, kolego Bellingvero, a teď se dostáváme k bodu 16. Myslím, že je to páté, eh, pátá část eh, takzvaného omnibusu. Thank you very much, uh, Chairman. Um, Děkuji, pane předsedo. Než uh, se budu zabývat konkrétně tématem, tak bych chtěl upozornit kolegy z právního výboru na to, že od 1. září Slovenská republika přijala zákon, který zakazuje v určitých případech používání mateřského jazyka uh, při veřejném nebo osobním styku Ale teď se budeme věnovat eh, regulačnímu postupu se, mm, s přeskumem. A já bych chtěl připomenout, že to patří k základním tématům eh, provádění práv eh, parlamentu vůči komisi a že se jedná o provádění kontroly komise, Evropské komise. Parlament je takto kladen na stejnou úroveň při rozhodování e, s radou a komisí při tvoření normativních aktů. Takže to je velice důležitá věc, nicméně velice technická. E, z politického a ústavního e, aspektu je to velice důležité téma. Je to důležité pro jednání mezi institucemi, ale také pro to, že my jsme přímo voleni zástupci občanů a můžeme takto vykonávat právo dohodu nad komisí. Došlo k, ke kritice zvenčí ohledně detailů určitých normativních aktů, eh, které eh, údajně nejsou v zájmu občanů. Tento nástroj, o kterém hovoříme, by měl umožňovat eh, to, abychom měli toto právo dohlížet nad komisí. Jedná se o rozšíření práva parlamentu, je to také povinnost. Jako poslanci Evropského parlamentu víme, že není možné říct, že, že se nemůžeme zabývat velikostí vajíček nebo rajčat, ale nicméně právě toto jsou nejoblíbenější témata eh, evropských populistů je, mm, toto je otázka národních vlád, to už není naše otázka. My máme právo v mnoha případech, nebo máme mnohem rozšířenější práva zasáhnout do e, působení komise v jiných případech. Ale teď bych se rád věnoval detailům, zatím jsem hovořil pouze obecně. Co se týče regulačních postupů s přeskupem, těm se říká um, omnibus pátá část of this committee and... Jedná se o sběrné platby. A v našem usnesení z roku 2008 z 23. listopadu se o tom zmiňujeme. Máme tam eh, zprávu z vlastní iniciativy. Žádali jsme komisi, aby rozšířila působnost těchto oblastí, eh, které byly pokryty v tom předchozím balíčku omnibusu. Žádali jsme, aby byly pokryty tedy další e, pole působnosti a teď bych chtěl podotknout, že částečně jsme dosáhli úspěchu. V mnoha případech komise zjistila ze 14 6 případů, e, které, mm, právní, které, které už byly tedy sladěny s dalšími, ale při jiných e, případech Evropský parlament nevyužil tento postup. A v případě čtyři, čtyř eh, pří, mm, aktů komise řekla, že to neplní kritéria pro možnost využití eh, tohoto našeho práva. Já bych chtěl trvat na tom, že eh, nicméně ty, Mm, tyto akty eh, spadají pod RPS, eh, to je tedy ten přeskum. Komise nám navrhuje, eh, že by mohla přijmout naše stanovisko, což si myslím, že je pozitivní. My bychom mohli udělat následující. A to, že se budeme držet našeho práva v budoucích postupech, jakmile začne ten regulační proces, anebo když se bude očekávat, tedy že začne ten proces za Lisabonské smlouvy už v platnosti, Prozatím můžeme, a chtěl bych požádat kolegy, abychom přijali ten návrh komise, abychom co nejdříve dokončili tuto záležitost. Kontaktoval jsem také výbor ENVY, který je konkrétně zodpovědný za uh, ony, ony dvě právní normy. Zeptal jsem se na to, jakou, jaký postup uh, přijali. Chtěl bych připomenout kolegům, že plně spolupracujeme v těchto případech eh, s jinými výbory. Někdy mám uh, určité pochybnosti o právním uh, názoru, ale vzhledem k tomu, že mm, potřebujeme zaručit tato práva parlamentu co možná nejdříve, protože některá stanoviska eh, rady hovoří o tom, že bychom vůbec neměli tento postup zahajovat. Nicméně teď už od července eh, bychom měli mít toto právo a my je chceme eh, vykonávat, protože Lisabonská smlouva začne platit, jak věříme, že začne platit. A ve spolupráci s dalšími výbory bychom tedy měli tímto postupem procházet. Doufám, že se nám podaří rychle rozhodnout. Jednám se švédským předsednictvím, které podporuje tento postup. Slovinské i francouzské předsednictví v tom sehrálo velice významnou úlohu. Ehm, samozřejmě, že tu jsou i skeptické eh, hlasy, ale teď už můžeme své právo jako Evropského parlamentu prosazovat. Můžeme dokončit tedy tento balíček omnibus. Jakmile vstoupí v platnost, můžeme eh, v v platnost Lisabonská smlouva, eh, můžeme tedy vše plně aplikovat. Kolege Scheier, gibt es dazu Wortmeldungen? Děkuji mnohokrát. Chce se k tomu vyjádřit komise nebo někdo další? Ne, není tomu tak. Bylo to velice jasné, takže měli jsme zkušenost s tímto postupem už během minulého mandátu a pokud vím, tak to zatím postupuje velice dobře. Budeme mít výměnu názorů na toto téma. Je tady nějaký termín na předkládání pozměňovacích návrhů? nemůžeme stanovit eh, datum pro předkládání pozměňovacích návrhů předtím, než bude předložena zpráva. Čili nejdříve musíme počkat na zprávu, až bude předložena a na základě toho stanovíme data pro předkládání pozměňovacích návrhů. Další bod je lidská práva. Paní Dana Volis nás požádala, abychom to odložili, nemohla zůstat, eh, takže to předložíme, eh, přeložíme. Teď se dostáváme k bodu 20, to je výměna názoru v oblasti smluvního práva. Je to otázka práce na společném referenčním rámci, o tom už jsme se bavili, chceme vytvořit pracovní skupinu. Týká se to výboru jednak našeho, ale také výboru pro vnitřní trh a výboru pro ochranu spotřebitele, čili je důležité, aby tento výbor sehrál vedoucí úlohu a naši koordinátoři navrhli, abychom vytvořili pracovní skupinu, která by začala fungovat od počátku našeho mandátu. Už jsme měli podobného něco v minulém mandátu. Bylo by dobré, aby tam byly zastoupeni spravodajové, stínoví spravodajové z jednotlivých politických frakcí a lidé, kteří jsou skutečně zodpovědní za tu oblast. To očekávám i od našich kolegů z výboru pro vnitřní trh. Čili je to věc, na které se neustále pracuje. Měli bychom velice bedlivě sledovat také, co se děje v této oblasti na půdě komise, čili to byla naše zkušenost z posledního mandátu, kdy jsme vytvořili pracovní skupinu, která pravidelně podávala zprávy našemu výboru a informovala nás, jak se vyvíjí legislativní práce v této oblasti. Pan komisař také nabídl, že na to, toto téma s dámy bude hovořit, čili si stanovíme nějakou datum s výborem IMCO. No je... A je zřejmé tedy, že v komisi povedeme, eh, s komisí povedeme i s radou povedeme eh, v nadcházejícím volebním období dialog. Eh, máte k tomu nějaké připomínky? Vypadá to, že nikoli, takže tím můžeme opustit bod 20 také a dostáváme se k bodu o různé. Já nemám nic, co bych zde zmínil, vy také ne, takže potom bych vás akorát uvědomil o tom. A právě tady máme sdělení, že tady máme ještě eh, celou eh, řadu eh, schod eh, mezi frakcemi ohledně zpravodu, takže bych vám to měl říct. Komitologie. Liberálové paní Wallis. Do budoucna. Potom tady máme u těch stálých zpravodajů gender mainstreaming paní Lichtenberger. Dobrá, Potom tady máme uh, u opožděné platby pana Baltazara. Ještě něco? Potom lepší legislativu paní Geringer. A zpravodajem pro oblast eh, svoboda, a bezpečnost, eh, a spravedlnost, stokholmský program, to je pan Berlingwer. Potom tady eh, eh, daň z přidané hodnoty, pokud jde o eh, pravidlu fakturování, tak pravidla fakturování, tak to je paní Timer. Potom jsou tady další. Pohyb osob z vízy pro dlouhodobý pohyb, to dělá paní Wikström z ALDE. Alternativní investice Ehm, tedy manažeři alternativních investičních fondů, paní Wegener, a Evropský nástroj mikrofinancování pro eh, eh, zaměstnanost paní Kaspex. Takže to vám tady můžu teď oznámit. Ne. Takže příští zasedání 5. Eh, října, 6. října já bohužel eh, vzhledem k tomu, že už jsem měl naplánovanou dlouho zahraniční cestu, eh, tak se nebudu účastnit. Povede to kolega Berlingvera místo mě. A paní Lichtenberg, vy jste ještě něco chtěla? Jednu malou otázku. Eh, uplatňování práva společenství. Já jsem se chtěl zeptat, jestli to mám dělat místo paní Sone. Pan předseda nám nehovoří do mikrofonu. Já se omluvím. Já jsem tady měl akorát uh, zelenou, ale neměl jsem tady uh, žádnou zpravodajku. Takže pokud to dělá paní Lichtenberga, tak je to jednoduché, tak je to paní Lichtenberga, tak je to jasné, vyřešili jsme problém. Děkuji vám všem a přeji vám uh, všem ještě milý týden, příjemný týden.